Friends, we want to listen also to uh, uh, the Canadian... Eh, přátelé, eh, mít možnost vyslechnout kanadského premiéra Trudo, takže musíme využít um, ten time slot. Takže vítejte. Takže víte, že časově máme jen malé, malé okno na diskuzi eh, o eh, vysílání pracovníků, proto máme toto jednání. Navíc, jako zpravodajové a poslanci, budeme mít možnost řešit eh, vysílání pracovníků snad dostatečným způsobem. Máme 20 jazyků, kromě finštiny, malštiny a e, galštiny nebo irštiny a takže máme v podstatě plný interpretační režim. A na úvod mi dovolte dát slovo zpravodajům po čtyřech minutách. Můžete si to rozdělit, jak chcete, kdo začne. Madam Shetty, Moran Shetty, you start, and then Agnes Jungerius, four yeah. minutes each, and then two Takže čtyři minuty každý a pak dvě minuty pro ty, kdo se chtějí vyjádřit v debatě. Děkuji, vy nám všem dáváte čtyři minuty, já je nevyužiji, pokud je o mě, protože už jsme prezentovali svou zprávu posledně. Takže Toto zasedání musí být plně věnováno tomu, abychom si vyslechli naše kolegy z různých politických frakcí, aby se vyjádřili k bodům, které jsou pro nás zásadní u této směrnice. Chci pouze říci, že tento text je velmi důležitý pro všechny naše politické frakce, protože je to text, který je důležitý pro Evropu, je to text, který je důležitý proto, aby byly položeny základy sociální Evropy. Takže musíme se dnes zaměřit na diskuzi, především o těch důležitých bodech, pokud je o odměňování, pracovní dobu, a potom eh, to kaskádovité vysílání pracovníků a dočasné pracovníky. Děkuji a těším se na vyjádření svých kolegů. Uh, Také já tedy nepotřebuji dvě minuty. Snad jen chci poděkovat kolegům za to, že se dostavili. Vím, že je to mimořádný okamžik mm, toto zasedání, zasedání výboru MPL ale vím, že posledně nám už docházel čas. Potřebujeme ovšem hovořit otevřeně o tomto tématu, to znamená vysílání pracovníků. Je důležité, abychom dokázali využít čas, který máme k dispozici, abychom vyslechli názory jednotlivých eh, poslanců a poslanky tohoto parlamentu. Pracujeme na tom, abychom se dobrali vyvážené zprávy, která pak eh, získá většinu na výboru i na plénu. Takže je důležité, abychom vyslechli všechny hlasy. Dovolte mi říci, že jsem ráda, že tu jsem a začněme s diskuzí. Je tu pan Hock, zastupující skupinu ALDE, pardon, EKR. Nikoli. A v tom případě za uh, Alde paní Labajová. Máte dvě minuty. Tu zprávu jsem analyzovala. Chci poděkovat oběma spoluspravodajům. Myslím, že je tu dobrý kompromis. Vidím tady samozřejmě prostor ke zlepšení. Já nejsem velkým, eh, velkým fanouškem tohoto návrhu, ale jsem nadále přesvědčena, že navrhovaná změna nebyla zapotřebí, protože stále ještě probíhá implementace eh, té um, směrnice, ale myslím si i nadále, že volný pohyb služeb a, eh, a samozřejmě osob je jednou ze základních svobod a rozmanitost Evropy je nezbytná předběžná podmínka pro konkurenceschopnost Evropy. Letos jsem eh, se snažila naslouchat, naslouchat dalším názorům, postojům veřejnosti, těm, kdo se ptali na tento přeskum. No a snažím se pochopit eh, všechny ty obavy z jednotlivých zemí. Ale žádám, aby eh, druhá strana rovněž naslouchala těm zemím, které jsou tímto návrhem znepokojeny chci předložit pozměňovací návrhy, které by usnadnily mobilitu přeshraničních služeb a zlepšily fungování vnitřního trhu. A chci také, aby byl tento právní nástroj srozumitelný těm, kdo ho mají uplatňovat. Mám s ním konkrétních několik problémů. Jednak je jeho uplatnění na všechny sektory. I nadále jsem trochu znepokojená, eh, teda aby, aby tím byly pokryty všechny sektory, Eh, například doprava a transfery mezi podniky, dále eh, nedostatek definic, pokud jde o odměňování, nedostatek jasnosti. Stále ještě jsme neslyšeli vysvětlení komise na toto téma a žádám o transparentnost, protože všechny eh, odměňovací a mzdové otázky by měly být zveřejňovány za další, pravidlo 24 měsíců. Nejsem přesvědčena, že to vydrží, vyřeší problém, který máme řešit. Takže tolik ehm, několik konkrétních záležitostí. Samozřejmě bychom o tom mohli hovořit celé hodiny, ale těším se na pozměňovací návrhy, na to, že je společně zanalizujeme a nadále vás samozřejmě eh, budu informovat. Rinarona Karina, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, a dovolte mi poblahopřát a pod našim dvěma spoluzpravodajům. Až do posud to bylo, myslím, pro nás, pro všechny velice užitečné ehm, to, že tu měli jednotlivé subjekty možnost předložit návrhy a e, své postoje. A Jinak eh, samozřejmě dobré, že jste se snažili vyslechnout rozmanité eh, pohledy a názory a zohlednit je ve vašem návrhu. Takže několik priorit. Je zřejmé, že je důležité, aby členské státy měly eh, možnost mít svůj hlas eh, při definici odměňování. Členské státy mohou definovat eh, i ten termín odměňování bez jakýchkoliv omezení. Takže já jsem ráda, že se zabýváte touto otázkou, otázkou dohod. Mohou být samozřejmě různé dohody, rovná odměna za rovnou práci, je důležité přihlížet také k sektorovým a lokálním dohodám. A pokud jde o dobu toho vyslání, musí to být dočasné. A proto bychom chtěli to omezit trošku více. 24 měsíců je dlouho, 6 měsíců bychom uvítali více, aby vyslání bylo skutečně dočasným opatřením. A konečně ještě něco dalšího z hlediska právního základu. Asi se shodneme na tom, že je důležité rozšířit právní základ, abychom pokryli sociální kapitoly. Je to každopádně minimální eh, směrnice. Členské státy mohou zajít i nad, nad její rámec a musí být jasné, že jsou to nemůže potom dodatečně měnit. Ale celkově si myslím, že je to z vaší strany dobrý návrh. Samozřejmě budeme mít spoustu pozměňovacích návrhů, ale i tak díky za tento proces myslím, že je to dobrý základ pro další dialog nyní za zelené, paní Renke, děkuji. Děkuji eh, oběma spoluspravodajkám a dalším stínovým zpravodajům. Již jsme spolu strávili hodně eh, plodného času a eh, dovolte takové dvě poznámky na úvod. Jednak několik osob říká, že Kdybychom úplně tuto směrnici zrušili, takže by to zlepšilo eh, postavení pracujících v Evropě. To je nesmysl. Pokud ji zrušíme úplně, no tak co se stane? Bude to takový závod směrem až směrem dolů. V podstatě se odbourají jaké, eh, cokoliv, co se podařilo pro eh, pracující získat. Pokud chcete se této směrnice úplně zbavit, no to by znamenalo prostě z, od, odejít uh, z vnitřního trhu, to není, to není možné. A i v té debatě se revize této směrnice často kladla do protikladu eh, s tou eh, směrnicí o vymáhání, ale já myslím, že bychom je neměli klást do vzájemného protikladu protože členské státy musí transponovat eh, směrnici co nejrychleji a já myslím, že bychom naopak měli ještě hlasitěji volat potom, aby členské státy nejprve splnily svůj implementační závazek, ale abychom také nepřehlíželi problémy, eh, které z té směrnice vyplývají. A poslední věc, kterou chci říci, je následující. Mnozí z nás, dokonce drtivá většina, chce uh, zachovat svobodu pohybu osob a služeb. Ale to je možné jedině, pokud budou existovat rovné podmínky mezi členskými státy. Jinak nás eh, skutečně čeká ten um, negativní trend, ten um, závod uh, jaksi k nejnižším uh, možným podmínkám. A abych uh, teď přešla k um, některým konkrétním bodům, o které nám jde. Jednak je to otázka právního základu. Momentálně je to hodně orientované na svobodu služeb, ale ne už tolik na práva pracujících. Ehm, to bychom chtěli změnit a dále otázka kolektivních dohod. Je důležité rozšířit eh, rozsah působnosti i na ty nejvíce reprezentativní dohody a jistě, že se můžeme bavit o jednotlivých technických bodech, ale neměli bychom ustupovat eh, od této diskuze eh, jenom proto, že to je technické a složité. Děkuji, že jste mi dala pár vteřin navíc, Laura a Gertu. Není, takže za Alde pan Hock, KR tedy, pardon. Velice mě těší, že eh, tu dnes probíhá tato výměna na, eh, názoru. A samozřejmě Dita pracoval na tomto je, návrhu. Je důležité, že jsme, abychom měli jasné e, pochopení všech otázek, e, o které tu jde. Už jsem to říkal několikrát. Ne, neměli bychom rozdělit Evropu mezi východem a za, mezi, na, na, na východ a západ. O tom by tento návrh rozhodně být neměl. Měli bychom identifikovat, kde jsou uh, ta hlavní citlivá místa a najít pragmatická průchodná řešení pro členské státy pracující a podniky. A nabádám kolegy, aby nepoužívali tento návrh jako eh, eh, takový plošný nástroj k bojování um, proti jak si, vykořišťování pracujících. Musí to fungovat pro všechny, pro pracující i pro podniky. Souhlasím s tím, že musíme odstranit eh, případné mezery, které, eh, tak aby nedocházelo k fiktivnímu vysílání, ale nemůžeme řešit eh, plošně tu otázku podmínek pracujících jen v této směrnici. Ale aniž bych teď eh, chtěl zacházet do větších pozorností, tak rád bych řekl jednu klíčovou věc. Pokud je řeč o těch mezikorporátních transferech a vysílání pracovníků, tak je důležité, abychom si uvědomili, že tu nejde jen o pracovníky ve stavebnictví, ale také o mladé absolventy um, a um, další odborníky, kteří se pohybují eh, mezi státy v rámci jedné firmy. Moment. To conclude, I... A na závěr myslím, že je nesmírně důležité a zásadní, abychom přihledli k praktickým dopadům, které může náš návrh mít na pracovníky a na firmy, abychom dospěli k dobrému návrhu, který bude funkční, který bude fungovat. Chci poděkovat pravdekám za jejich práci a děkuji za vynikající úroveň spolupráce a budu se těšit na další spolupráci s nimi v nadcházejících měsících. Děkuji eh, vám, pane Hoci. Eh, vy jste zastupoval EKR a teď už nikdo nestane ten čas navíc jako vy. Teď pan Martin z ENF. Merci, madame le président. Paní předsedkyně, děkuji. Rád bych už zde předložil naše, vaše omluvy Elizabeth Maron Chartier a Agnès. Obě dvě velmi dobře pracovali. Ale dvě minuty na to, aby mohli uvést svůj názor, to je podle mě urážka těchto dvou dam, které pracují na této zprávě šest měsíců. Na posledním výboru vaší chybou protože paní předsedkyně, vy vůbec nezvládáte svou práci při předělování řečnické doby, tak byl tento výbor odložen. Já se tedy znovu omlouvám svým i vašim jménem oběma zpravodajkám. To, co děláte, to je zcela nepopsatelné u tohoto tématu. Využil jste svou první minutu na to, abyste si stěžoval. Paní předsedkyně, já budu mluvit, jak dlouho budu potřebovat a vaše arogance už opravdu dosáhla vrcholu. To už opravdu stačí. U těch spoluzpravodajů vy jste se pořád tady tak eh, strojeně usmívala, to je skutečně nepřijatelné. Pan Kaza. Pan Kaza bez mikrofonu. Paní předsedkyně, tato arogance od poslance, to je prostě nepřijatelné. My jsme se všichni dohodli, že každý dostane stejný čas, ať jste z EPP, EKR, ENF, prostě všichni by měli být, eh, ke všem byste mělo přistupovat stejně. Takže pane Dominiku, Marténe, řeknete nám, jakou máte otázku. Takže teď jste, pane Martene, využil veškerý svůj čas, takže teď přistoupíme ke zpravodaji z výboru Jury, Jean-Marie Kavada. Jako obvykle, vy opravdu mě říkáte, že jsem populista. Já vám jako populista děkuji za vaše chování, protože to je nafilmováno, bude to také eh, bude to také vysíláno. A pane Káza, to už opravdu stačí. Pane Martene, už přestaňte mrhat naším časem. Já tady reprezentuji 8 milionů voličů. Vy říkáte, že kvůli nim ztrácíte čas. Já vám za to děkuji. Děkuji vám za to, protože se to bude šířit na veřejnost. Děkuji a nyní dám slovo Prosím. Uh, je to nahráno, takže já chci explicitně říci, že ten eh, řečník před eh, panem Martenem rozhodně nemluvil, že je zástupce, jako zástupce ALDE. Vy jste vytvořila takový eh, zmatek, když jste říkala, že je zástupce ALDE. Já to chci, já to chci zdůraznit. Vy jste říkala, že je tady za ALDE. Já jsem to opravila, ale děkuji za vaši poznámku. A teď dám slovo panu Rolandovi, který požádal slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tady máme celou řadu problémů. Měli bychom se tedy vrátit k samotnému smyslu vysílání. Co to je vysílání? To je něco, co umožňuje podnikům co umožňuje podniku, který má aktivity v určité zemi, vyslat na určitou dočasnou dobu své pracovníky do jiného členského státu. To znamená co? Znamená to, že hlavní problém souvisí s praktikami, které nesouvisejí s touto filozofií. Například kaskádovité zaměstnávání, pracovní agentury a ti falešně vysílání pracovníci. Takže musíme najít nějaké řešení, abychom napomohli mobilitě pracovníků z důvodu jejich schopností, ale abychom neumožnili systém, který povede k tomu, že se zaměstnanci dostávají do konkurence mezi sebou pouze na základě nákladu. A já si myslím, že na základě této filozofie můžeme narýsovat hranici mezi tím, co je zajímavé a tím, co zajímavé není. Poslední věc, kterou bych zde rád také uvedl, je koncept odměňování. Musíme si dát velký pozor, aby všechno bylo dobře pochopeno a aby byly dodrženy pracovní a životní podmínky pracovníků, kteří jsou vysláni. Uvedu příklad. Pracovníci v mé zemi jsou vysláni a jejich eh, zaměstnavatel dodržuje legislativu, která říká, že pokud jim eh, nezaplatí Eh, ubytování, tak jim ho musí zajistit. Takže když on je ubytuje v kontejneru, tak to prosím eh, přijatelné není. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A teď dám slovo. A vy jste skvělým zástupcem extrémní pravice, antievropy. Pane Martane, pokud nás chcete být, tak prosím až venku po zasedání. A teď má slovo pan Emilian Pavel. že eh, za chvíli. Děkuji, pane Martane. Vážení kolegové, eh, my všichni tady bojujeme za lepší ochranu a lepší pracovní podmínky pro všechny evropské zaměstnance, ať už pochází odkudkoliv, eh, z jakékoliv a jsou třeba v jakékoliv zemi. Pro mě také eh, eh, úcta pro, eh, vůči volnému pohybu služeb a pracovníků je důležitá, ale myslím, že škodíme více, než prospíváme, že zavádíme zbytečná pravidla. Nechci nutit lidi, aby eh, eh, buď zavřeli eh, firmu nebo přesunuli pracovníky do té nedeklarované tmavé zóny. Nechci, aby vyslaní pracovníci byli permanentní zaměstnanci v zahraničí, kteří vydělávají více pro své děti. To prostě nepři pouštím. Chci volný pohyb služeb a zboží, aniž bychom kladli ještě více bariér než teď klademe například v rámci Schengenu. Myslím si, eh, že tato nová směrnice o vysílání eh, nenaplní svůj deklarovaný účel a prospěje akorát eh, omezenému poštu pracovníkům, takzvaný vyslaní pracovníci, kteří žijí na ulicích, nejsou příkladem, podle kterého bychom měli regulovat. Měli bychom Eh, spíš eh, vyhodit ty, kteří zneužívají nastávající pravidla, ten slon v eh, místnosti. To je třeba řešit bez ohledu na národní volby, kterým čelíme. Je to nedeklarovaná práce a nelegální praktiky jako Eh, eh, fiktivní samozaměstnávání a tak dále. Politika v této oblasti by měla být založena na faktech a neměli bychom eh, vysílání pracovníků spojovat s těmito nelegálními praktikami, pokud chceme lépe chránit miliony Evropanů před mizerí, ponižováním a velice nejistou a temnou budoucností to, že vysílání pracovníků eh, z eh, méně rozvinutých eh, do bohatších členských států je sociální dumping, tak upozorňuji, že členy, z, tedy firmy z, méně rozvi, z více rozvinutých států investují v těch lednějších zemích právě kvůli nákladům. Nemyslíte si, že by lidé z východních států by radši dostali zaplaceno lépe než doma? Děkuji. Eh, teď paní Kozlovská Raděvič na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Eh, dámy a pánové, cílem této směrnice eh, je ochrana a práv pracujících a zvýšení transparentnosti předpisů, usnadnění působení firm, které vysílají pracovníků, pracovníky. Odborníci nám ale říkají, že toho cílu cíle nedosahujeme. I když chceme dobro, Eh, spíše eh, eh, komplikujeme firmám situaci, než abychom ji usnadňovali. Týká se to zejména malým, malých firm. V tom návrhu, který projednáváme, budou, z toho budou mít prospěch velké firmy ze západu Evropy a neprospěch malé firmy z východu Evropy. Zejména poukážu na oblast dopravy transport eh, nebo doprava je pokryta a, a tady v této směrnici, eh, tedy eh, směrnici o vysílání pracovníků a tady není nic zvláštního o, o dopravě, takže všechno se to bude týkat transportu. 80% tohoto sektoru jsou mikropodniky. Mikropodniky, které nemohou nést tu administrativní eh, zátěž, eh, kterou přináší náš návrh. Upozorňuji na to, co už jste eh, tady říkali o odměna a to se neví, co to přesně. Ty malé firmy nejsou schopné vyřešit, že když ten řidič prochází několika zeměmi, tak musí znát různé skladby odměňování. Tam, tam jsou různé úřední požadavky, různé orgány, různá skladby odměn a e, různé jazyky. To jsou obrovské problémy. A potom tady máme něco e, z Polska, co vám rozešleme. Máme takové příklady, že například pokud e, Eh, řidič jede 9 dní přes několik eh, zemí, tak ten eh, rozdíl v odměnách může být až 1500 euro. V závislosti na to, přes jaké země jede. Takže kde tady hovoříme o rovnosti pracovníků, kteří pracují v jedné firmě ve vysílající zemi. To je velký sociální problém. Tohle musíme všechno probrat a už teď avizuji, že k tomuhle budeme pozávat pozměňovací návrhy téhle věci. Děkuji, pan Lenárs, dvě minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedající, paní předsedkyně. Tohle už je očividně eh, velice vzrušující ráno a, a eh, rád v Nizozemsku eh, vysvětlím, že kolegové z ENF Hm, vždycky raději eh, chtějí eh, křičet a stěžovat si na proceduru, než aby eh, řešili, proceduru, než aby řešili věci, které zajímají voliče a to tady chci řešit já. Voliče zajímá vysílání pracovníků. Když hovoříme o volném pohybu služeb a pracovníků, tak mi tady, já jsem vždycky pro stoprocentní pohyb pracujících všichni by měli mít možnost jít kamkoliv a nechat e, se tam zaplatit e, jako domácí, ale u vysílání je zřejmé, že se to používá často jako způsob, jak pracovat nad rámec nebo mimo rámec toho volného vysílání pracovníku A to je problém. Musíme dělat něco e, s tím načasováním a trváním vyslání. Vždycky jsme říkali, že to musí být na omezenou domu, ale nikdy jsme nespecifikovali, jak to je dlouho. Ehm, to musíme říci eh, jako politici, co si myslíme, že je vhodná ještě doba. V některých sektorech možná bude více třeba to o vysílání omezit více než v jiných sektorech a měli bychom nalézt inovativní způsoby, jak to řešit. Zcela souhlasím s eh, Elizabeth a Agnes ohledně toho, jak bychom měli eh, pracovat na tom odměňování. Je zcela nepřijatelné, Eh, kde, eh, abychom měli eh, staveniště, kde v domácí pracovníci pracují vedle vyslaných pracovníků, kde domácí pracovníci dostávají případky za nebezpečnou a špinavou práci, zatímco vyslaní nikoliv, když dělají úplně to tež. A souhlasím také s kolegyní Dlabajovou, ale že musíme být transparentní Musíme to říkat i jasně a musíme se postarat o to, abychom, až rozhodneme o čemkoliv, tohle, aby tohle znovu neskončilo v několika případech před Evropským soudním dvorem za pět let, protože pracovníci musí vědět přesně, co je čeká. Děkuji, paní Šojdrová. Eh, Děkuji, paní předsedkyně naší paní kolegyně Moren Šartě měla těžkou úlohu, která spočívala ve zlepšení návrhu komise, která, který tedy byl předložen eh, předčasně, ještě před eh, vydáním implementační směrnice. Nicméně já si velmi cením její práce, rozšíření právního základu na ochranu zaměstnavatelů. Já s tím plně souhlasím, ale myslím si, že jsme zodpovědní za to, abychom připravili zprávu výboru, která bude přijatelná. A musíme reagovat na námitky parlamentů 11 členských států. Ráda bych vám předložila pozměňovací návrhy, Ráda bych vám představila pozměňovací návrhy, které chci předložit. Za prvé chci navrhnout, aby se vyloučilo odvětví dopravy z působnosti tohoto návrhu, protože je velmi specifické a zaslouží si specifickou rezortní směrnici. Kolegové také zdůraznili specifický charakter eh, dopravy, takže já plně souhlasím s kolegyní Avniškou Kozlovic Rajevskou, že si to zaslouží zvláštní zacházení. Za druhé chci navrhnout duální režim pro vysílání do 6 měsíců. Tam bychom měli uplatňovat tedy aktuální systém, pokud to bude déle než 6 měsíců, tak bych byla ráda, kdyby se uplatňovala nová pravidla pro odměňování, které navrhuje komise a zpravodajové. Tento systém bude vhodnější pro podniky, které tím pádem nebudou zatíženy překážkami a nadměrnou administrativou. Těším se na plodnou diskuzi a doufám, že najdeme dobrá řešení. Děkuji. Thank you, Jutta Steinruck. Děkuji, Jutta Steinruck. Děkuji eh, eh, zpravodajce. Eh, myslím, že na posledním zasedání, když jsme zahájili tuto rozpravu, nám představila tu zprávu velmi podrobně. Kolegové, kteří tam byli, to mohli eh, sledovat a jsem eh, ráda, že dnes můžeme pokračovat s tou posledně zahájenou debatou. Myslím, eh, že bychom se k tomu měli postavit bez emocí, protože cílem revize směrnice o vysílání pracovníků je zacpat mezery, na které jsme přišli od vstupu základní směrnice od roku 96 k eh, těm eh, fiktivním vysíláním, k schránkovým firmám. A to chceme zavřít a Evropský eh, soudní dvůr v své v judikatuře to dal jasně najevo. Děkuji paní zpravodajce za velmi dobrou zprávu. Eh, vysílání musíme nastavit eh, férově pro všechny strany, pro eh, pracovníky i pro poctivě pracující podniky a to tak, aby nenesli nenesli tutíž jenom některé strany Je zřejmé, že musíme zohledňovat eh, různé typy tarifních dohod. A k dopravě já si taky myslím, že eh, u vysoce mobilních eh, pracovníků budeme potřebovat možná jiné, jiná pravidla, ale dopravu nemůžeme vyjmout, dokud komise konečně nepřijde s novou směrnicí. SAD ještě podá některé pozměňovací návrhy, už jsme se o tom bavili, o té uh, aplikaci napříč hranicemi a určitě se budeme snažit přistupovat ke všem zájmům uh, spravedlivě. Děkuji, paní Jažlověcka. Děkuji, paní předsedkyně. Než bych poděkovala a eh, zpravodajkám za návrh a zprávy. Uh, uh, a společná zpráva o takové eh, kontroverzní eh, věci eh, je jistě výzvou. Nemám moc času, takže konkrétně návrh změn u toho dlouhodobého vysílání v pozměňovacím návrhu 4 jde správným směrem. Zpravodajky navrhují, aby po 24 měsících místo u placo, upravňování práva vysílající země eh, se uplatňovalo práva a eh, místo, eh, tedy podmínky zaměstnání u té země práce. A to je velice důležité, protože vyslaný pracovník už je tam přes 24 měsíců a podléhá obyčejně právu země původu. A není tady žádná flexibilita a uvědomme si, e, že nakonec mu e, zajišťujeme právní ochrany. Komise ho navrhuje e, mu právní ochranu něčím, které, co on nezná. Chceme to, to není v jeho zájmu. Podívejte se na situaci eh, v pracovně právní eh, ve Francii, kde jenom eh, obsah má 64 stran u pracovního práva. To je nebezpečné. A potom je také otázka, jak se vypočítá ta délka vyslání. Co to bude znamenat v praxi, jestli od od kdy budeme eh, začít počítat, eh, moci začít počítat eh, další 24 měsíců. To také komise neřeší. To tež se týká odměňování pozměňovací návrh 16. Jak je vypočítat, z čeho se skládá? Tady je také třeba dodatečně to specifikovat, abychom eliminovali pochyby. Je třeba jasně kategorizovat ty složky, abychom nenarušili zásadu subsidiarity, pokud je o dopravu Děkuji, pan Šulce. Paní předsedkyně, ještě jednou děkuji. Eh, já jsem rád, eh, že eh, máme příležitost si vyměnit názory, které jsou velmi protichůdné. Já si myslím, že je dobré, že máme tuto revizi. Je dobré to po 19 letech zase precizovat. Eh, myslím, že eh, můžeme tady napsat dobré eh, věci, ale když to členské státy neimplementují v daném čase, tak to také příliš nepřinese. Mám tady obecně další problém a sice že když to vysílání bude příliš komplikované, tak poškodíme vnitřní trh a svobodu pohybu pracujících. No a velký problém s černým trhem a to dobře víme. Já se dotknu dvou, tří důležitých bodů. Já bych nejdříve eh, chtěl eh, říci k odměňování, že je třeba nalézt eh, řešení, která budou pochopitelná pro zaměstnavatele i zaměstnance, protože jedně, když budeme mít pochopitelnou definici, když tam nebude příliš nejistých pojmů, tak najdeme systém, který bude mm, mm, dostatečně jasný pro obě strany. A potom celoevropská webová stránka, to už teď máme a víme, že to tak úplně nefunguje. A znovu ještě bych apeloval, aby se definovaly ty pojmy a abychom určili, tedy abychom lépe vyřešili tu otázku informovanosti. Potom ještě e, trvání vyslání, délka vyslání. Mm, právo e, hostitelské země by nemělo platit příliš brze, ale 24 měsíců, 18 měsíců Možná zažijeme také to, eh, že to vyslání bude ukončeno několik eh, dnů před eh, koncem té lhůty a bez ohledu, jestli to je 18 nebo 24 měsíců, prostě bude se to obcházet. To je několik poznámek z mé strany. Děkuji. Děkuji vám, pan Kalve Šambon. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také spoluspravodajkám, které udělali obrovskou práci. Vzhledem k tomu, že zde máme rozpravu, chci říct dvě hlavní, možná tři hlavní myšlenky. Stanovisko ALDE, které zde před chvíli představila paní Zlabajová, která je stínovou zpravodajkou, je velmi jasná v jedné věci. Možná zde je nebo není problém, žádná celá 4% a tak dále, ale ať už přijmeme jakékoliv řešení, tak to musí být podle ALDE takové řešení, které nebude komplikovat nebo brzdit volný pohyb eh, pracujících a volné poskytování služeb, ať už bude přijato jakékoliv řešení. A teď na papíře je tomu jinak. Paní Mora Šartě se na mě dívá, ale já vím, že to tak eh, je. Za druhé. Nejsem si jist, že jsme to vzali za správný konec. A v tomto smyslu pravděpodobně předložím nějaké doplňující pozměňovací návrhy. Hovoříme o nákladech. Vždycky zde bude konkurence kvůli nákladům. Kdyby tomu tak nebylo v minulosti, tak eh, by Španělé se pořád ještě eh, ještě by pořád lezli po stromech, ale teď se z nich stala rozvinutá země, protože využili této výhody. Chceme bojovat proti zneužívání. Pan Rola před chvíli řekl něco velmi jednoznačného. Mají právo, zákon to říká, aby eh, tedy jim zaměstnavatel poskytl ubytování a půjdou tedy do kontejneru. A to není přijatelné, to zneužití. Takže pak zde máme podniky, podniky, které jsou na postbox, eh, Eh, podniky, které neexistují v podstatě, tak proč tedy nezvýšit kontroly? Proč nezvýšit evropské kontroly pomocí inspektorů práce? To není řešení. Nebudeme říkat, že je to kvůli konkurenceschopnosti, nebude to tím, že omezíme svobodu, že vyřešíme problém zneužívání. Děkuji, pan Van der Kampeler. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, tři eh, věci. Za prvé spokojenost v odstražitost a potom ještě další věc. Nejdříve eh, spokojenost. Eh, ten eh, dočasný čas vyslání bude teď regulován konečně. Můžeme se o tom bavit. Zatím to nebylo takhle ve směrnici. Potom také jsem spokojen s tím, že zde nahrazujeme v odměňování minimální mzdu Potom, eh, o čeho se obávám? Obávám se eh, toho, že eh, to vysílání někdo zaměňuje se sociálním dumpingem. Vysílání je legální možnost protože chceme, chceme ho ale omazit na minimum z řady důvodů. A to nesmíme potom pomíjet. Potom zdánlivá samostatnost. Lidé pokud nebudou mít eh, eh, legální možnost, tak eh, budou postupovat nelegálně, jako právě ty fiktivní samozaměstnanci. Čili my bychom se měli postarat o to, aby se to nestalo. Naše inspekční služby mají příliš málo nástrojů, aby to odhalovali. Musíme si, se postarat o to, aby ty dvě věci nebyly zaměnitelné a my musíme postupovat cestou projasnění toho návrhu, aby ta kontrola v terénu mohla být jasnější. Moje pozměňovací návrhy se zaměří přesně na odstranění těch nejasností v těchto oblastech. Potom ke eh, koordinaci eh, sociálního eh, zabezpečení je také třeba se vyjasnit, vyjádřit v tom návrhu komise. Děkuji, paní Blinkevičiute. Máte slovo. No, děkuji vám, paní předsedkyně. Takže od té doby, co, pracuji eh, v tomto výboru, v tomto parlamentu, tak si vzpomínám, že právě diskuze o této směrnici byly eh, jedny z těch nejkomplexnějších. Chci poděkovat eh, spolu s za práci, protože tyto návrhy jsou velmi citlivé, zejména pro středo a e, východoevropské státy. Občané z našich zemí samozřejmě se ucházeli o práci v některých bohatších státech, to nemůžeme zastírat a nevždy jejich zaměstnavatelé platí ferovou mzdu a nevždy jim zajistí odpovídající pracovní podmínky. Často místo odpovídajících mest platí jen určité poplatky, neplatí za ně pojištění, úrazové a další. Musíme najít rovnováhu mezi starými a novými členskými státy a předejít ehm, antagonismu. Možná bychom měli se snažit přimět komisi, aby eh, regulovala pracovní podmínky, zejména eh, mezi dopravci. Nebude to snadné, protože existuje poměrně velká, velký rozdíl mezi eh, platovými podmínkami v nových a starých členských státech. Děkuji. Další řečník, děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci rovněž poděkovat spolu pravodajkám za jejich práci. A myslím si, že tady e, řešíme legislativu obecného zájmu. Takže musíme nějakým způsobem propojit svobodu pohybu a ochranu a samozřejmě také e, otázku e, legality, e, což e, vzhledem k tomu, že jsou to pracovníci z různých zemí, kde nejse, není stejná úroveň sociální Eh, ochrany, eh, eh, platu a tak dále, tak a pak je to také otázka, kterou neřešíme dostatečně, a to je otázka ubytování těchto pracovníků. Často žijí v naprosto nepřijatelných životních podmínkách. Je jasné, že vysílání by mělo být dočasné, takže tady musíme, musíme, musíme být, můžeme být trochu flexibilní, ale i tak to musí zůstat eh, flexibilní. A nesmí to být eh, flexibilní, ale stále opakované. Eh, to, to znamená s nějakou měsíční pauzou, kdy potom vyslání začne znovu. A pokud je o dopravu, jednak tady je hodně výzev, výzva bezpečnosti dopravy, dále otázka environmentální, no a potom také otázka um, rozvoje železniční dopravy. Ale ještě další otázka. Existují některé velké firmy, které využívají ehm, určité své pobočky na, ve východní Evropě, kde vlastně rekrutují eh, ty eh, řidiče a pak eh, je nabírají za těchto ehm, různých ehm, podmínek nerovných. Takže tady je potřeba nějaká legislativa. A musíme mít také eh, důsledný systém kontroly. Možná bychom měli zajít dál, pokud jde o vytvoření určitého inspektorátu práce na evropské úrovni. Děkuji. Skončil jste? Pan Rošvar? Ano, vám děkuji, paní předsedkyně. Já chci rovněž poblahopřát oběma spoluspravodajkám a celému týmu stínových zpravodajů. Odvedli jste skvělou práci. A já jsem se, se, teď jsem eh, dostal eh, teprve na výbor, takže jsem tady trošku takový pracovní na poslední chvíli, ale dovolte mi pár Myslím, že není žádný, roz, eh, žádný rozpor mezi tím, že chceme nový text a zároveň tím, že musí pokračovat eh, provádění toho textu předchozího. To není v rozporu, protože je pravda, že tu máme naléhavou potřebu vůči občanům Evropské unie a ta je dána eh, tím imperativem zajistit bezpečnost, aby existovalo méně znepokojení v různých zemích ehm, země, za níž jsem byl zvolen, to znamená Francie, která je trošku kritická v některých aspektech této směrnice, ale nezastírejme si, je to země, která přijímá hodně vysílaných pracovníků. Zároveň je to však um, země, která zároveň má hodně um, pracovníků, kteří jsou vyslaní, takže byla by karikatura eh, nás ehm, tady prezentovat jako někoho, kdo je jen proti. Jinak my podporujeme vnitřní trh a svobodu pohybu. Nezmění se to ze dne eh, na den, ale určitá. Eh, měli bychom vyslat nějaký signál, že eh, samozřejmě nemůžeme se zavírat, to by byl rozpor. A Eh, jedna věc, která se možná neříká v tom textu dostatečně. Já se domnívám, že je to jasná eh, taková červená nit, která se tím vyne, a to je spolupráce mezi členskými státy. Členské státy musí mezi sebou spolupracovat, protože v opačném případě budeme i nadále tápat a bude pokračovat eh, nesoulad mezi státy. Musíme vyjasnit skutečně definici odměňování oproti tomu, jak to v tom textu je. A pokud jde o mezinárodní dopravu, tak tady musím přiznat, že um, nemám ještě úplně uh, jasné stanovisko, ale myslím, že i tady to musíme zpřesnit oproti stávající verzi. Děkuji a nyní Zlatovský. Paní předsedkyně, já od... předsedkyně, já se chci vyjádřit k návrhu komise, který tady vytváří železnou oponu. To bude nepřekročitelná bariéra pro ty nové členské státy, které budou chtít vysílat pracovníky do starých členských států. Pokud to má být boj se šedou sférou, tak si myslím, že je to chyba, protože eh, Tady budou postiženy pouze malé a střední firmy, které dodržují právo. Tím jim odebereme jediný nástroj, který jim umožňuje konkurovat na evropském trhu. Tím je tedy fakticky zlikvidujeme. Abych to shrnul, je zde návrh komise, který škodí společnému trhu, vyvolává pochybnosti, pokud jde o interpretaci a navíc se zde omezuje svoboda služeb, která je tedy dána smlouvou a také narušuje subsidiaritu. Na to už upozorňovalo 11 členských států. Žádné pozměňovací návrhy eh, nevylepší, neurostlí tyto pochybnosti a navíc prohloubí tyto výhrady. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Hocovi na jednu minutu. Děkuji. Směrnice, která se týká rovného odměňování za stejnou eh, práci, vypadá hezky jen na papíře. Možná to bude řešení do budoucna, ale v současné době je to stavba zdi mezi západem a východem Evropy. Ve jménu jaké hodnoty tady otevíráme pandořinu skřínku? Povede to k zavření celé řady polských firm, uzavření západních trhů, eh, vysílání pracovníci ze zemí s nízkým platem představují žádná celá jedna procent těch odměn zemí s vysokou odměnou. Proč se tady narušuje zásada subsidiarity? Postup žluté karty 11 eh, zemí se postavilo proti této směrnici. Proč eh, zde tedy se vůbec řeší tato myšlenka vysílání? Uh, Problémem Evropské unie je práce na černo. Tím bychom se měli zabývat. Ta směrnice, to je čistý protekcionismus, to je Evropská unie, která tady vypadá jako eh, Darwinovo společenství. Silnější vyhrává. Děkuji. Tomas Mann, máte slovo? Finanzvorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přišel o trošku eh, pozdě eh, z mexické delegace. Eh, jedeme tam v pondělí a všichni jsou nemocní. A teď, když je Mexiko tak diskriminováno, chceme ukázat svoji solidaritu. Ale moje otázka se týká dvou témat. Za prvé, ta doložka o mm, nejzvýhodněnějším užití já si myslím, že to je proti nařízení Řím 1. Já jsem to eh, tady ještě neviděl ve svých podkladech, ale akorát jsem to slyšel, pardon. Milá Elizabeth, milá Agnes, já si myslím, že eh, tady eh, by nám to mohlo pomoci, protože když není žádná jiná právní forma mezi těmi stranami, tak tohle je možnost, se kterou by se dalo souhlasit, ne? Potom nechceme eh, žádný eh, rozdíl mezi západem a eh, východem a pracujeme na tom, abychom ty rozdíly odstranili. A tohle je určitě vhodný nástroj, abychom bojovali proti nelegálnosti. To je jasné, u nás v Německu se proti tomu velice tvrdě postupuje. Mi nejde, nejde o to odzbrojit lidi, ale o to, aby pracovala spravedlivost na pracovištích. A potom další otázka. Už jste hovořili e, velice e, kvalifikovaně o té otázce webových stránek posledně. Pozměňovací návrhy 14 a 21 obsahují e, termín reprezentativní tarifní dohody. Čili na to bychom to mohli rozšířit. Pro právníky je to nový eh, pojem, právní pojem, který zatím nebyl definován. Jak se eh, k tomu stavíte vy? A jinak dohromady eh, je dobře, že se pouštíte obě do tohoto procesu. Oceňuji vaši transparentnost, vedli jsme bilaterální dialog mnohokrát a určitě tomu rád budu věnovat čas i do budoucna. Děkuji, dvě minuty, dvě minuty pan Brok. Děkuji, já jenom několik připomínek a také děkuji zpravodajkám. Je zřejmé, že eh, eh, zástupci střední a východní Evropy eh, tady hovoří o tom, že se to týká izolacionismu. Ehm, já myslím, že musí být jasné, že Evropa není žádným nástrojem k eh, tomu, aby eh, sociální práva a pracovní právní podmínky na eh, v trhu a tarifní dohody se obcházely. Evropa vede k tomu, že standardy v jednotlivých zemích, nebo pokud povede k tomu, aby se standardy zhoršovaly, tak je na konci. A my se musíme postarat o to, aby tohle byla úprava, která bude ochranou pro pracující v hostitelských zemích a také eh, ochranou pro ty pracující z těch zemí původu. Ta eh, stávající ochrana nenabízí takovou eh, ochranu pro pracující z zemí původu. Podívejte se na logistiku. Když se podívám na tu situaci u nás, tak vidím, že spousta řidičů kamionů víkend stráví na parkovišti někde v Německu Eh, v kamionu za strašlivých podmínek tam žije a to eh, za eh, mzdu a v osobní situaci, která se těžko přijímá. A to je ke škodě těch zaměstnavatelů a německých řidičů kamionů, kteří chtějí jezdit za lepších podmínek. Čili za těchto podmínek ti eh, zástupci hostitelských zemí tvrdí, že je třeba, eh, že eh, tímto způsobem musí být v dosaženo konkurenceschopnosti prostě nějak jinak než podkopáváním sociální Evropy. Děkuji, paní Dalí. Is Karima Deli? Okay. Eh, Madame Lauristin. Paní Lauristin. Děkuji, já myslím, že není vhodné vždycky hovořit mez, o východě a západě, protože eh, východ eh, je velmi odlišný. Z pohledu naší země, z Estonska, naše hlavní otázky souvisí s naším estonsko-finským vztahem. A tam nevidíme takovéhle problémy. Máme velmi dobrou spolupráci mezi ministry z eh, práce, eh, odbory a tak tam nejsou ty problémy. Ale problém tam je, a to jsem byla požádána, abych to, na to upozornila, je ten širší rozsah kolektivních dohod. Pokud se to eh, týká toho řetězce, tak je to o tolik méně transparentní než dohody, které jsou univerzální a otevřené a pokrývají a pro naše firmy a zaměstnance je potom velice obtížné se do, to, do tohohle dostat, získat všechny informace. Čili to bude vyžadovat eh, eh, mnohem přísněji po firmách, aby eh, firmy odhalily své vnitřní podmínky. Protože říkám, že to je nefér, protože ty velké firmy nejsou příliš otevřené a, a pro naše lidi je velmi těžké dostat se k těm tarifním informacím. Děkuji. Děkuji, pan Funtulis two minutes. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η απόσπαση σαν ειδική μορφή απασχόλησης στη... Děkuji. Vysílání pracovníků eh, samozřejmě eh, vysílá z eh, svobody poskytovat služby a je to užitečný nástroj, který používají různé firmy v různých zemích, velké firmy v různých zemích. Podle komise to představuje 43 eh, práce tohoto typu. A je to velice důležité. Pokud jde o odměňování, tak eh, si musíme uvědomit, že je třeba chránit eh, odměň, tedy platy vyslaných pracovníků. je třeba rovného odměňování. Ať je by měly být manipulováni tak, aby eh, vydělávali na tom jenom ty eh, velké podniky. Takže si musíme klást otázku, jestli eh, ti lidé budou dostávat stejný plat, když budou vysláni, nebo na tom bude vydělávat jenom ten velký podnik. Podívejte se na situaci v Řecku, kdy u nás platí memorandum a máme krizi. Kdo bude chránit naše pracovníky? kteří eh, budou možná vysláni ven, eh, vstoupí do toho jiné členské státy a pomou- pomůžou nám? Pan Christensen? Tak for det, tak for det, fru formand. Det her er jo et meget... Děkuji vám. Tohle je nesmírně eh, citlivá otázka. A nesmí to vést k situaci, kdy tady budeme mít konflikt mezi Západem a Východem já si myslím, že zpravodajky eh, zde eh, nastavili správnou rovnováhu ve své zprávě. A vím, že to je těžké. Eh, tady nejde o vyloučení pracovní síly z některých oblastí. Jedná se o otázku ochrany pracujících, pracovníků, kteří přicházejí. My je musíme chránit tak, aby dostali stejné podmínky, jako i protěžky v hostitelské zemi. Podívejte se na to. Máme eh, pracovníky, kteří eh, platí daň a mají sídlo v dané eh, zemi. Ale pokud se podíváte na tu migrující pracovní sílu, tak je velice těžké, aby eh, eh, někdo ohlídal eh, takovouhle pracovní sílu. Takže musíme mít nějaká pravidla, tak abychom je mohli uplatňovat a aby tihle pracovníci mohli pracovat za stejných podmínek jako lidé v hostitelských, tedy z hostitelské země. Tam nejde o to vyloučit někoho z dané oblasti, to je pro mě podstatné. Tam jde o vytvoření Eh, spravedlivé eh, konkurence mezi eh, firmami a Děkuji. Karima Deli tu není. Paní Tabajová ještě chtěla. Po druhé. Děkuji velice. Stručně budu mluvit česky. Že jsem na začátku žádala, abychom se navzájem poslouchali a mám pocit, že se navzájem vůbec neposloucháme. Protože ta otázka není vůbec černobílá my tady mluvíme o podmínkách ubytování pracovníků, o zneužívání, poukazujeme jenom na to negativní, ale já si myslím, že právě posting of workers je pozitivní věc a volný pohyb služeb je pozitivní. Eh, víte, existuje množina lidí, která nerespektuje dobrovolně nastavená pravidla a hledá vždy způsob, jak je obejít. A tím, že ten problém chceme vyřešit přes nějaké administrativní opatření, potrestáme tím ty, která ta pravidla respektují ale ta naděje, že změníme ty, tu nerespektující skupinu, je bláhová. Takže my tady bojujeme s něčím negativním, já s tím souhlasím, vidím obě dvě strany. Musíme se obě dvě strany poslouchat, ale nezměníme to pouze tím, že nastavíme přísnější pravidla Eh, musíme eh, se bavit o tom, co je i pozitivní, co je negativní. Tak já vás jenom znovu prosím, protože opravdu tady mluvíme, jako bychom mluvili o dvou různých věcech a to není jenom východ-západ. To je rozdíl různých zemí, různých zkušeností, kdo kdy pracoval ve firmách, kdo nepracoval. Musíme se poslouchat navzájem, jinak bohužel se nikam nedostaneme. Děkuji. Thank you. Děkuji, já řeknu jenom několik uh, slov uh, sama. Já bych ráda poděkovala a eh, zpravodajkám paní Jonkerius a paní Moran Chartier. Zatím jste odvedli skvělý kus práce a teď se musíme postarat o to, abychom tohle mm, aby tohle nezůstalo na papíře, aby se to opravdu prohnalo systémem, aby to vedlo k dobrému výsledku. Také jsem eh, ráda eh, za eh, rozšíření té, toho právního základu. To je důležitý krok k zajištění toho, aby vysílání pracovníků proběhlo tak, jak to bylo původně zamýšleno. Je to legislativa, která se týká práv pracujících a nejenom vnitřního trhu, to by mělo být jasné. Takhle ta eh, legislativa byla původně eh, zamýšlena předtím, než ji zablokoval jeden členský stát. A ten široký právní základ tam byl od eh, začátku. A, a neměli bychom ty, příklad, ty problémy kvůli River Viking a Laval. Samozřejmě také ta, to odměňování definované národním právem, to je také nesmírně důležité. Já si myslím, že tohle se týká a přímo těch problémů, to, co tady a, e, řešíme. Já e, na téhle otázce e, v politice vlastně už pracuji poslední 10-15 let a myslím, že děláte velmi dobrou, kus, dobrou práci a pokusíme se tohle dojednat, aniž bychom rozdělili se, eh, na socialisty a konzervativce a lidi z východu a ze západu, ale prostě protože je to dobré eh, pro spoustu normálních eh, lidí i pro Evropu. A s tímto myslím, že bychom mohli nakonec slovo a vám. Pokud ho nebudete, ne, nevyužijete všechny čas, tak můžeme dát několik minut, možná také zástupci komise. Myslím, že tady pan Pereira. Nebo prosím. Velmi stručně a potom vrátíme slovo zpravodajkám. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já se omezím na pár poznámek. Začnu těmi zjevnými věcmi, které ovšem považuji za důležité, aby zde byly zmíněny. Za prvé, směrnice nevytváří vysílání, to už jsme tady slyšeli. Vysílání pracovníků je důsledkem volného pohybu služeb. Už před rokem 96 jsme měli vysílání. Ta směrnice vznikla, protože se vysílali pracovníci, nevytvořila tento fenomén. Takže to tím pádem mm, mělo dopad na legalitu vysílání pracovníků, protože volný pohyb služeb vyplývá ze smlouvy, jak dobře víme. Druhá zjevná věc, kterou chci zdůraznit, je, že přirozená hlavní forma mobility pracovníků je volný pohyb pracovníků. Není to vysílání pracovníků. Vysílání pracovníků nechce obejít článek 45 smlouvy, volný pohyb pracovníků, rovné zacházení s místními, jako s místními pracovníky. To je velmi specifická forma v zájmu společnosti v kontextu poskytování služeb. Pokud jde o působnost eh, směrnice, 96, tak si myslím, že musíme velmi jasně říci, že směrnice z roku 96 se vztahuje na všechna odvětví činnosti. Jasně se to černé na bílém ve směrnici říká. Jedinou výjimkou je nákladní námořní doprava. Takže je to vyřešeno. Ta doprava po silnici je kryta směrnicí. A také v úvodním ustanovení 10 eh, komise říká, že doprava po silnici, silniční doprava je specifickým odvětvím a že bude potřebovat zvláštní úpravy. To komise tedy oznamuje. Ale očekávat eh, nějaké vyjasnění ohledně toho, zda se směrnice vztahuje nebo nevztahuje na silniční dopravu, tak ano, vztahuje vztahuje, protože jsou tam vysílení pracovníci stejně jako v ostatních odvětvích. Ovšem veškerá mezinárodní doprava nerovná se vysílání. transit kamionu přes území některého členského státu, jeho naložení nebo vyložení, to není vysílání, takže tam směrnice neplatí. Už v aktuálních textech jsou jistě limity, ale obecně je tento sektor pokryt a komise oznámila, že bude potřeba ještě všechno vyjasnit a že to bude v kontextu silničního balíčku, který je naplánován, pokud jsem dobře informován, na konec tohoto pololetí. Myslím si, a několik poslanců to zdůraznilo, že toto odvětví potřebuje jednoznačně právní jistotu, Zaměstnavatelé i zaměstnanci musí vědět, jaká pravidla pro ně platí, když jsou posláni do jiného členského státu. Ta směrnice z roku 96 možná není úplně, abych tak řekl, výkonná. A ta otázka minimum rates, eh, to není zdaleka jasné. A důkazem je, Důkazem jsou různé rozsudky Evropského soudního dvora, které ve většině případů byly překvapením, ale Důkazem také je to, a já jsem často hovořil s inspektory práce z různých členských států, že v praxi inspektoři ty minimální sazby eh, pro platy vysvětlují si jako minimální plat. A to není formulace, která je obsažena ve směrnici nebo v judikatuře. Není to definováno úplně jasně, není to jasný pojem. A proto se to často přirovnává k tomu minimálnímu platu. V zájmu právní jasnosti si myslím, že je třeba uznat, ať se nám to líbí nebo ne, že ten pojem odměňování v našem návrhu je mnohem jasnější. Je to tam definováno jako prvky, které jsou povinné pro národní pracovníky. A každý inspektor práce v přítomné zemi, v příslušné zemi ví, z čeho se skládá odměna příslušného pracovníka v jeho zemi, jinak by nemohl dělat svou práci inspektora. Když máme kolektivní umluvu, tak stačí se na to podívat v jakémkoliv sektoru a podívat se na to, zda ta odměna se skládá z těch povinných prvků. Takže v tomto si myslím, že návrh komise přináší větší jasnost a zjednodušuje život eh, inspektorům eh, v přijímajících zemích. Můžeme si položit otázku, zda je to politicky správné nebo ne, ale z hlediska právní jasnosti je to podle mě mnohem jednoznačnější. A poslední poznámka, už jsem možná hovořil příliš dlouho, tak se pokusím to zestručnit. Pokud jde o ty červené linie, které bychom neměli překročit, jedna z červených linií, kterou bychom neměli překročit, to je samozřejmě fakt, že podnikům vysílajícím pracovníky ukládáme pravidla, která neplatí pro místní podniky. A to si myslím, že je v rozporu s právním základem návrhu. Bylo by to také v rozporu s cílem návrhu a se smlouvou. Já si myslím, že uplatňovat pravidla kolektivní smlouvy, které nejsou obecně uplatnitelné nebo které se nevztahují na všechny podniky v regionu, v odvětví nebo v dané zemi, to by mohla být negativní diskriminace transnacionálních přeshraničních poskytovatelů služeb a tím pádem zde je jistá pochybnost ohledně zákonnosti tohoto návrhu a k té otázce odměňování a k potřebě, kterou zde zdůraznila celá řada poslanců, že je třeba více definovat tento pojem, lépe definovat odměňování, tak chci upozornit na to, že stejně jako ta definice, která je obsažena ve směrnici z roku 96, tak ta definice musí být na tom členském státu, protože jinak by to bylo v rozporu s naším cílem. Překročili bychom své kompetence, kdybychom v evropské směrnici definovali to, co znamená odměňování na národní úrovni. To musíme ponechat na přijímajícím členském státě. Nesmíme upadnout do té léčky, do té pasti, že bychom začali porušovat princip subsidiarity. Neříkám, že nemůžeme lépe zapracovat na tomto textu, ale ta definice musí být jednoznačně určena přijímajícím členským státem. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Děkuji. A slovo dostávají nyní um, zpravodajky. Paní Jongeres, pak paní Moran Šartě. Děkuji. Děkuji všem eh, kolegům a kolegyním za váš příspěvek eh, do debaty, která někdy může být eh, emocionální, což je celkem logické, vzhledem k tomu, že svoboda pohybu vyvolává mnoho žavých diskuzí i v, naš, v našich členských státech. Ale pokud chceme udělat nějaký pokrok, a myslím, že to si přejeme, tak musíme odložit stranou naše emoce a přihlédnout k tomu, jaké jsou mezery v systému a zanalizovat, jaké cíle, mm, pokud jde o pracovní trh, chceme sformulovat, eh, za mě a myslím, že také za Elizabeth. A všichni ostatní kolegové víceméně říkáte to též, že kromě svobody pohybu služeb je důležitá také svoboda pohybu pracujících. To je důležitý um, základní princip Evropské unie. Co se mě osobně týče, tak je to také právo pracovníků, které budu hájit v jakékoliv emocionální debatě. A pokud uh, jsme zajedno v tom, že chceme chránit obě tyto svobody pro firmy, tak i pro pracovníky, je nezbytné, abychom um, přihledli k tomu, jaká je situace, jaká je ta, byla ta původní směrnice, v co se to vyvinulo a jak najít eh, další moderní odpovědi na určité konkrétní problémy trhu práce. Jsem ráda, že komise zareagovala na některé z těchto otázek. I já jsem si napsala tedy, že pro mě osobně je důležité, že ta, ta definice toho odměňování, ale musí nám mít jasno, že je to definováno členskými státy. To máme v jednom z našich pozměňovacích návrhů. Návrhu komise možná se dá až zlepšit, ale odměňování je definováno tedy členskými státy a mám za to, že je tu dokument eh, komise, pro radu. To by mohlo být také užitečné se podívat na to eh, pro ty kolegy, kteří si přejí definice odměňování. Ale v první řadě je tam jde o to, že to bude definováno členskými státy. Někteří kolegové se vyjádřili k otázce bydlení, ubytování pracovníků. Takže tam předpokládám také pozměňovací návrhy. že vyslaný pracovník by neměl platit z ubytování eh, z vlastního platu, to tež platí pro přepravu, ale že to by mělo být součástí toho pracovního poměru a tím se budeme zabývat další zprávě. No a kromě toho, to, co bylo řečeno k dopravě, tak s tím se stotožňuji. Tato směrnice zahrnuje všechny sektory, kromě námořní dopravy. A já bych ráda, kdyby bylo jasné, jaké by byly také návrhy komise pro vysoce mobilní pracovníky, abychom také věděli, jak by na to reagoval Evropský parlament, rada. ale dokud to nebude jasné, tak aspoň prozatím by mělo být jasné, že musíme ochránit eh, pracovníky mobilní, tedy dokud pro ně není specifická legislativa, tak Jinak byla to pro mě velice podnětná e, rozprava a já se těším na vaše návrhy, které by zlepšily tu zprávu, aby byla celkově lepší, průchodnější, praktičtější a aby to mělo široký základ podpory zde na výboru i na plénu. Emoce se mi líbí čas od času. A také občas nějaká zásadní rozprava stojí za to. Ale tady musíme mít otevřené srdce, jasnou mysl a postupovat před. A nyní paní Moran Šartě, máte slovo. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Má první slova jsou určena Agnes Jungerius, se kterou jsem pracovala velmi odhodlaně při psaní této zprávy chci poděkovat. Ano, diskutovali jsme, protože patříme do dvou různých politických frakcí, ale tato zpráva už je prvním krokem směrem kupředu při budování společné platformy, společné vize toho, co můžeme udělat, abychom vyřešili problémy vysílání pracovníků. A samozřejmě chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Chci potvrdit, že samozřejmě naše dveře jsou stále otevřeny k tomu, abychom prohloubili diskuse mezi čtyřma očima. Jsme odhodlány dospět k textu, který bude přijatelný. Myslím si, že je to naše společná zodpovědnost. My všechny politické frakce dohromady nemáme právo na to, abychom selhali při revizi tohoto textu, který už je 20 let starý a už neodráží současnou situaci. Ráda bych také poděkovala všem kolegům, kteří se zúčastnili dnes dopoledne této rozpravy, paní předsedkyně, protože je opravdu vzácné mít tolik kolegů, kteří chtějí představit svou vizi, svou politickou vizi, někdy svou národní vizi, národní náhled na to, co pro ně představuje toto téma. Ráda bych vám všem řekla, že tato nová směrnice se týká vyslaných pracovníků a ne ostatních, ne těch ostatních vysílaných pracovníků. To znamená, nehovořme například o lékařích. Lékaři to jsou eh, volné profese. Ti jsou nezávislí, ti nevstupují do pole působnosti této směrnice. Zaměřujeme se tedy na naše téma a to musíme, pokud chceme uspět ve své práci. Druhý bod. Musíme si dát pozor na statistiky. Já vím, že když si porovnáme počet vyslaných pracovníků s počtem pracovníků celkem, tak je to velmi malý zlomek. Nicméně máme právo, když hovoříme o celoevropské úrovni, máme právo říci, že není jich moc, takže se tím nebudeme zabývat? Ne. Ale skutečný problém, které nám statistiky neukazují, je ten, že počet vyslaných pracovníků je velmi rozličný podle odvětví aktivity. Ty hlavní odvětví, to znamená stavebnictví, zemědělství a doprava, tak tam ty vaše statistiky už vůbec nic neznamenají. Nemyslíte tedy, že odborníci, nemyslete si tedy, že odborníci vždycky říkají pravdu. Já jsem na těchto tématech eh, hodně pracovala a mám velmi ráda přesnou analýzu. Za třetí. Chtěli jsme skutečně do důsledku respektovat subsidiaritu členských států při určování odměn a plně podepisuji to, co zde řekla jak komise, tak Agnes. Ano, ten koncept odměňování, na to jsme určitě méně zvyklí, to přiznávám. Ovšem, z právního hlediska je velmi jasně definován, je velmi jasný. A my víme, co se zatím skrývá, čemu to odpovídá. Takže pokud, drazí kolegové, potřebujete více právnických informací na toto téma, tak jsme připraveni vám je rozeslat eh, bez problému. V každém případě nebudeme mít úspěch, eh, pokud eh, nebudeme sdílet evropského ducha a pokud se začneme tady rozdělovat na východ a západ, tak to já nastavena nejsem, to rozhodně není věc, kterou bych vkládala do své práce. Já jsem upřímná, musím říci, že samozřejmě znám tu rozličnost situací mezi podniky, mezi vyslanými pracovníky, jak to vypadá jinak na, výpo, na východě, jinak na západě. Ovšem nesmíme upadnout do předem definovaných schémat, nesmíme se držet nějakých dogmat. O to vás prosím. Naše práce musí vycházet z evropského rámce. Musíme k tomu přistupovat opravdu evropsky. Nebudu navazovat na ty jednotlivé body, které zde uvedla Agnes, jen k tomu jednu věc dodám. A to je to kaskádovité vysílání. Takový ten řetězec, protože máme pracovníka, potom pracovní agenturu, podnik a pracovní místo. Potom ta kaskáda, to je skutečně uh, Eh, zcela neprůhledné, tam vlastně vůbec nic nevidíte a potom tam nemůže být kontrola, jak ji chtěla tedy Danuta uvést v tom svém nařízení, v tom prováděcím nařízení. Takže to musíme velmi jasně říci. Rozhodně už ne žádné kaskádovité vysílání, na tom se musíme všichni shodnout. A druhá věc, Nevybudujeme Evropu, když zde budeme mít Evropu s různými slevami a rabaty. Samozřejmě, všichni máme tu svoji mladou generaci studentů Erasmus, eh, kteří jsou zvyklí vzdělávat se na evropské úrovni, v evropském duchu. Takže nesmíme být lidé minulosti, my musíme připravit ty budoucí generace. Ráda bych vám konečně řekla, že musíme vybudovat základ sociální Evropy. Rok 2019, volební rok, bude probíhat v Evropě občanů. A já bych byla ráda, kdybychom my všichni přinesli svůj příspěvek k této Evropě. To je Evropa budoucnosti, Evropa evropských občanů. A Agnes a já jsme se rozhodli o jedné věci, paní předsedkyně. Naše zpráva vám dá legislativní otisk. My nejsme k tomu povinni, ale rozhodli jsme se, že vám poskytneme seznam všech těch, s nimi jsme se setkali. Lobbysty, odbory, zaměstnavatele, různá profesní odvětví. Takže budete vědět všechno o kulisách naší práce. Děkuji vám za tato slova na, zá, na závěr ještě No, no, no. Poněvadž já mám naději... Ne, já doufám, Elizabet, že eh, tohle bylo jenom špatným předlumočením, ale eh, z toho tvého vystoupení. Doufám, Elizabet, že to bylo jenom eh, špatným předlumočením, a já jsem to pochopila z tvého vystoupení tak, že si potvrdila, že když pracuješ že, že jsem chtěla udělat uh, zápis o kaskádovém delegování v rámci té uh, uh, směrnice. Doufám, že to byla jenom chyba. Tohle kaskádové to delegování. Merci, madame la présidente. Danuta, je n'ai pas dit... Děkuji, to já jsem neříkala, Danuto. Já jsem říkala, že bychom chtěli, aby už nedocházelo k tomu kaskádovitému vysílání, kdy vlastně nevíš, který zákon, které pracovní právo bude platit pro toho pracovníka. V tom našem návrhu říkáme, v případě kaskádovitého vysílání, aby to bylo jasné, platí zákon přijímající země. Ne zákon té pracovní agentury nebo zákon toho podniku, který vysílá, zákon té přijímající země. A to tam říkám. A na to také odkazuji v té směrnici, Danuto. Říkám, ty si chtěla, aby tam byly kontroly a aby ta směrnice, ta tvoje směrnice mohla být provedena, tak je nutno, abychom my dříve, ještě předem, mohli stanovit podmínky pro tu kontrolu. Je to teď jasné? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Paní předsedkyně, na eh, předchozím zasedání jsem prosila o přesun té eh, rozpravy, abychom na ní měli čas. A my jsme tedy navrhli, že každý dostane aspoň tři minuty. Dnes jste to změnila. Já bych poprosila, abychom, až nastanou takové změny, aby nás sekretář informoval o tom, protože spousta z nás nám nestačí ty dvě minuty, máme ještě půl hodiny do konce. Každý z nás mohl dostat eh, dost času. A prostě ta informace, eh, že to bylo jenom na dvě minuty zkrácené, to já jsem vůbec nedostala. Sorry, I don't know the details when... Já se omlouvám, eh, kdy o tom to bylo rozhodnuto. Myslím si, že i takové obecné stanovisko, že všichni chtěli poslouchat pana Trudova. Já myslím, eh, že eh, ta možnost tady ještě bude, pokud se eh, vás to bude velná většina přát. Můžeme se k tomu vrátit v jiné podobě a k, v řádném zasedání. Lůta pro pozměňovací návrhy je 28. února v poledne Eh, projednání pro pozměňovacích návrhů 23. 20. 22. 23. března a hlasování doufejme tady 12. až 13. července. Děkuji vám.